Dámy a pánové, kolegové, prosím, zaujměte svoje místa. A ti, kdo nebyli pozváni a nemají své místo, prosím, opuste sál. Chtěl bych eh, přivítat stálého hosta, pana komisaře Ettingera. Budeme hovořit eh, o energetické politice a rádi eh, uslyšíme, jak bude pokračovat ve velkých nových projektech do budoucnosti. Prosím, abyste se tedy soustředili na naslouchání a potom také kladli otázky. Máme čas do 16 hodin a pak přijde další pan komisař. Mikrofon, prosím. Mikrofon. Pane předsedo, milí poslanče Royle, dámy a pánové, Velmi rád s vámi budu dnes hovořit o našem pracovním programu pro rok 2012. Evropská komise Přitom eh, slibuje, že bude stanovovat další eh, stěžejní body. Eh, energetika bude mít vysokou prioritu v práci komise a domníváme se, že právě za podmínek krizových a při dosahování konkurenceschopnosti naší ekonomiky a také v zájmu našich spotřebitelů budeme stanovovat rozumnou společnou evropskou energetickou politiku trhu. Chceme vytvořit eh, pevný základ pro tuto politiku. Podívám se jen krátce zpět eh, do tohoto roku, co jsme prosadili tento rok eh, v jednotlivých poradách. Za prvé jsme v zásadní fázi, co se týče účinnosti v energetice. Zde je návrh legislativního aktu, máme dvoustupňovou strategii, máme také závazná opatření, která již byla předložena a děkuji za eh, trvalou podporu ze strany Evropského parlamentu a to prostřednictvím všech politických stran. Tím, že nás vedete k intenzivní činnosti a tím, že nás podporujete, eh, usnadňujete také naši práci v radě, eh, protože stanoviska členských států jsou velmi eh, různorodá. Vytváříme zákonodárství nyní, ale chceme dosáhnout konečného výsledku potom do června za předsednictví Dánska. Co se týče inteligentních sítí a infrastruktury, zde jsme eh, zákonodárské akty eh, prosadili a připravili eh, ve smyslu povolování a provádění a také ve smyslu kofinancování pro infrastruktury. Ve víceletém rozpočtovém plánu eh, hraje velmi důležitou roli eh, nástroj Connecting Europe eh, také pro energetické sítě. Toto je prioritní nástroj. Za třetí, externí energetická politika musí být také lépe koordinována a proto jsme předložili návrh v tomto smyslu. Zde jsme s parlamentem vedli konstruktivní debatu a pokračujeme na tom i nadále ohledně eh, energetické externí politiky a její lepší eh, koordinace. Bezpečnost eh, těžebních aktivit v pobřežních vodách je další téma, ke kterému jsme se vyjádřili. Co se týče dalších témat, zde eh, byly navrhovány stresové zátěžové testy pro eh, jaderná zařízení. Proběhla tedy eh, testování těchto elektrických leteckých eh, eh, společností eh, byl předložen průběžná zpráva, závěrečná zpráva bude předložena v lednu a od ledna potom budou probíhat evropské zátěžové testy které budou společné a chtěl bych eh, požádat, abychom nebyli příliš rychlí v závěrech. Zátěžové testy eh, jistě nepovedou k nějakému automatickému eh, pochodu co do ukončení provozu jaderných elektráren a také se nebudou vydávat eh, výsledky eh, a značky dobrého provozu eh, bez dohledu na místě. Jaderný regulátor ve Francii ve své průběžné právě před několika dny eh, předložil velmi eh, věcný přehled dalších kroků na zlepšení a návrhů na technická zlepšení eh, jaderných zařízení. Ukazuje to tedy, že zátěžové testy dosahuje cíle lepší společné bezpečnosti těchto zařízení. Podívám se nyní na nový rok 2012 a na náš pracovní program v následujícím roce. V prosinci, jak bylo oznámeno, předložíme návrh na Energy Roadmap 2050. Tato cestovní mapa pro energetiku bude určitým vyzváním bude obsahovat nejrůznější scénáře a také eh, dlouhodobý výhled do budoucnosti. Budeme se především eh, věnovat energetice do roku 2030. Nebudeme zde předjímat žádné výsledky, nýbrž pouze zahájíme proces, který bych eh, popsal asi tak, že v roce 2002 začal proces v EU eh, pro společnou klimatickou politiku a energetickou politiku. Pět let poté jsme měli stanovení cílů 2020 s o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 údaji číselnými 2020. Na základě našich scénářů chceme teď nabídnout postup jak Evropskému parlamentu, tak energetice, investorům, vědeckým a výzkumným organizacím a také nevládním organizacím, aby tedy všichni spolupracovali na tomto eh, dokumentu. Tak, abychom v roce 2014 až 2017 dosáhly dokumentu se zákazy, příkazy, eh, nasměrování a také se dlouhodobým výhledem do roku 2050. Eh, v roce 2015 potom eh, předložíme návrh na ekonomiku bez emisí CO2. Zde však především zdůrazňuji předkládání jednotlivých scénářů, o kterých je nutné diskutovat. Vedle této cestovní mapy bychom chtěli prioritu stanovit eh, v smyslu energetického jednotného trhu. Chceme naznačit, eh, kam se dostaneme a jak pokračujeme v tomto eh, dokonávání jednotného trhu, jaké tam jsou chyby a podobně čemu došlo po druhém, po třetím energetickém balíčku. A na jaře vám chceme ukázat, jak se rozvíjejí obnovitelné eh, energie a kde je nutné koordinovat právě tyto obnovitelné energie a jejich strategie. V této souvislosti eh, se také bude hovořit o projektu Helios v Řecku a o tom, jak je možné toto začlenit do evropského energetického trhu a přenosových soustav. Chceme hovořit také o obnovitelných zdrojích v severní Africe a o jejich zapojení do našich systémů obnovitelných energií a především solární energie. Chceme také předložit eh, zprávu o projektech CCS, o tom, jak postupujeme pozitivně i negativně. A zde eh, uvedu příklad Německo, mezi, eh, které patří mezi neúspěšné země. K tomuto komplexu chceme také provést odhad dopadů a kolegyně Hildegard a já společně budeme také pracovat na závěrech, které samozřejmě budou s vámi projednány. Jde tedy o to, že celá velká řada projektů, které jsme zahájili, a řada legislativních kroků mají být dovedeny do určitého konce příští rok a potom některé nové projekty a návrhy budou teprve předkládány. Chci tedy tvrdit, zajistit, že tato agenda v oblasti energetiky zůstane velmi plná. A proto eh, mám zájem o konstruktivní konzultace s vámi, tak jak to bylo také v minulosti. Děkuji vám za možnost udělat tento krátký úvod a později ještě budu pokračovat k dalším otázkám. Děkuji moc krát za tyto informace a začneme hned eh, debatou. Mám zde seznam řečníků, kteří mají zájem se vyjádřit hovořit eh, paní da Castillo. Eh, eh, Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, chtěla bych poděkovat panu komisaři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 Byl to velice nabitý program, pardon. Eh, byl to velice nabitý program, byly tam nejrůznější legislativní, nelegislativní návrhy v oblasti energetiky, týkaly se také strukturálních balíčků a ten následující rok je tedy nesmírně důležitý. Bude velice nabitý opět, co se týče legislativní práce. Mám tady několik poznámek. V první řadě Nevím, jestli dostaneme zprávu o jaderné energetice, ale teď je, je naplánovaná na konec roku 2012. Byla bych ráda, kdybychom tento přehled, tuto revizi mohli dostat o něco dříve. Druhá věc se týká vnitřního trhu a třetího energetického balíčku, především jeho implementace. To je zcela zásadní, protože pokud Eh, to neučiníme, tak se nemůžeme pustit do dalších kroků a pak to bude znamenat různá spoždění v nejrůznějších členských státech. A za třetí, obnovitelná energie. Mám dvě poznámky k tomuto tématu. V první řadě musíme mít hodnocení dopadu z různých pohledů, takže rozhodnutí, návrhy, nejrůznější pokyny, hlavní směry, v oblasti obnovitelné energie budou učiněny na základě všech nezbytných informací, které tedy budeme mít včas k dispozici. A za třetí, chceme postoupit ku předu. Možná teď hovoříme o nejrůznějších věcech, ale když se podíváme na obnovitelnou energii, tak bych vám chtěla připomenout, podle smlouvy Článek 194 uvádí, že za energetickou politiku je zodpovědný každý členský stát. Ale bavíme se v tomto kontextu o energetickém balíčku, který pochopitelně je v jednotlivých zemích trochu odlišný. A když se podíváte na úlohu jaderné energetiky, obnovitelných zdrojů energie, tak ta situace je v jednotlivých členských státech odlišná. Na to nesmíme zapomínat. Pochopitelně Energetický mix zůstává tedy v rukou členských států, pokud chceme zajistit, aby energetická politika dobře fungovala. Paní Madurel. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych také poděkovat panu komisaři, že zavítal dnes do našeho výboru a chci mu poděkovat za veškeré informace o jeho plánech v oblasti energetiky, to znamená za oblast, eh, za kterou je zodpovědný. Jak už bylo řečeno, v minulých letech jsme učinili velký pokrok, vzniklo tzv. společenství energie, nicméně můžeme být ještě ambicioznější, zcela jistě máme prostor pro zlepšení. A já bych učinila ráda několik poznámek. Jak víte, naše politická skupina vždy obhajovala myšlenku, že bychom měli mít jasné, závazné cíle v oblasti energetiky a měli bychom si stanovit ambiciozní energetické cíle pro celou Evropu. Měli bychom snížit CO2 emise o 20 do roku 2020, to je první velký krok ke snížení. Potom do roku 2050 bychom měli dále snižovat tyto emise a myslíme si, že bychom měli také zvyšovat účinnost stávajících eh, zdrojů, například zvyšovat energetickou účinnost budov. A podle mého názoru to musí být závazné návrhy, které zlepší energetickou účinnost budov. Myslíme si také, že v této nové strategii nová obnovitelná energie by měla mít nový závazný cíl pro rok 2030. Tím vytvoříme stabilní rámec pro tento typ energie. Dále jeden bod, který jsme probírali v našem výboru, ale zdá se, že v poslední době jsme na to trošku pozapomněli. Jedná se o elektrické automobily. Moje politická skupina doufá, že přijetí zprávy o mobilitě v Evropě, který byl vytvořen mandátem komise, tak věříme, že se tady objeví konkrétní návrhy, především, že se vytvoří standardy, určité normy pro elektrické automobily. Chtěla bych tedy slyšet, jak komise chce tuto problematiku řešit. Ještě další věc. Na závěr bych možná položila otázku, jaké jsou vaše vize, jaké máte sny. Co by podle vás byl ten ideální scénář v oblasti energetiky, v oblasti budoucích eh, vědeckých programů, co se týče snižování o 20 A pochopitelně se uvědomujeme, že musíme maximálně využít evropské vědce, abychom dosáhli tohoto společného cíle, abychom měli konkurenceschopnou ekonomiku, která bude nízká na emise CO2. Abychom dosáhli tohoto cíle, tak eh, musíte odvést hodně práce a zcela jistě budete mít podporu mé skupiny. Paní kolegyně, asi chcete zavést ráj na zemi, takže pozor, pozor, paní Hall. Thank you. Thank you. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Chtěla bych eh, poděkovat za vaši návštěvu. Mám čtyři konkrétní otázky. V první řadě energetická účinnost a daná směrnice. Hovořil jste o tom, jak členské státy nechtějí zavádět nová opatření a údajně v radě probíhají určité diskuse. Členské státy vidí, co navrhuje komise a mají pocit, že by chtěli mít větší flexibilitu. A nakonec by dali přece jen přednost závazným cílům a opatřením. Byla by komise spokojená s takovýmto postupem, pokud by to vyplynulo z jednání za druhé, hovořil jste o energetických celosvětových mapách pro rok 2020-2030. Bude to obsahovat také cíle pro obnovitelnou energii do roku 2030? Já se ptám proto, eh, protože průmysl chce vědět, kam se budeme ubírat. V tuto chvíli je tady taková stěna eh, toho roku 2020, pak eh, je důležité také podívat se na obnovitelnou energii právě v dobách ekonomické krize v Evropě, čili tento průmysl, tento sektor chce vědět, co se bude dít pak. A další věc je koordinace obnovitelných zdrojů energie daných systémů. Zdá se, že tady jsou špatné odhady, protože od komise jsme neobdrželi žádné materiály, měli jsme je dostat před měsíci. Mohl byste nám tedy poskytnout eh, konkrétní informace, co se týče eh, materiálu, které jsou používány v těchto energetických zařízeních a také budete brát holisticky situaci, to znamená, budete brát v úvahu například i klimatické změny a skutečnost, že klimatické změny, například různé klimatické výjimečné situace mají vliv. Čili budete to brát v úvahu také, když budete hodnotit bezpečnost jaderných zařízení? Děkuji, paní Ford. Um, thank you, Děkuji, pane komisaři. Jenom velmi stručně k tomu bezpečnostnímu nařízení pro ropné plošiny. Mě by zajímalo, jakým způsobem zajistíte, že všechny ropné plošiny v evropských mořích budou co nejvíce bezpečné. Alespoň o to se snažil náš výbor, když odhlasoval zprávu z vlastního podnětu. Máme určité obavy v souvislosti s vaším nařízením, že v některých aspektech ta navrhovaná legislativa nebude eh, představovat natolik silný a bezpečnostní návrh jako to, co už existuje v některých státech, které mají přísnější režimy. A tím, že ten nástroj koncipujete jako nařízení spíše než směrnici, byste mohli eh, vést k nejistotě, která by vedla k eh, zrušení některé stávající legislativy a zavedla by nejistý režim jak pro regulátory, tak provozovatele. Pane komisaři, já věřím, že to jistě nebyl váš záměr, když jste připravili toto nařízení. Doufám, že budeme moci nějak společně na tom pracovat jako parlament a komise, abychom zajistili, že maximální harmonizace bude jen tam, kde je to nezbytné a jestliže v některých členských státech už mají silné, přísné režimy, tak si je mohou ponechat. Takže maximální harmonizace tam, kde je to nezbytné, nicméně já věřím, že váš záměr jistě nebyl oslabit stávající legislativu tam, kde už ji mají. Můžete mi to potvrdit? Děkuji kolegyně Kolarská Bubinská. To nebyl taká uvaga, že naráží v jménu různých grup. Děkuji mnohokrát. Jenom malá úvodní poznámka. Zatím hovořily jenom ženy za různé politické skupiny. Já myslím, že to hovoří o tom, že ženy mají na starosti regulaci, zatímco muži jsou spíše manažeři velkých firm. Kolega tady, kolegyně tady zmínila potřebu závazných cílů pro vytvoření stabilního rámce. Já myslím, že když se podíváme na váš návrh, tak váš návrh, aby byly připraveny různé scénáře v příštím roce, a předloženy různé cíle, tak to je velmi důležitá věc, protože v současné době v hospodářském prostředí je veliká nejistota. Blížíme se k době velkých turbulencí, energetické, environmentální cíle musí odrážet celkovou situaci takže já podporuji představení cestovní mapy formou různých scénářů. A nyní bych měla otázku. V loňském i v letošním roce ve vašem pracovním programu byla zdůrazněna potřeba implementace jako jednoho z hlavních cílů komise, tedy implementace, provádění všech nařízení je nezbytná, zejména třetí balíček. Již uplynul třetí rok vy jste slíbili pracovat na provádění jednotného vnitřního trhu v oblasti energetiky. Moje otázka se tedy týká vašich plánů implementace s ohledem na jednotlivé členské státy. A co se týče implementace třetího balíčku, tak bych chtěla rozptýlit určité pochybnosti. Četla jsem se v některých médiích, že kancléřka Merkelová při otevření Nord Streamu vás vyzvala, abyste ukázali určitou flexibilitu směrem k těm zemím, které nejsou spokojeny s řešením obsaženým v třetím balíčku. V některých ruských médiích jsme se dočetli, že paní Merkelová vyzývala ke změnám ve třetím balíčku. Zajímalo by mě tedy vaše stanovisko. Jak se stavíte k problému, problematice implementace? Děkuji. Dobrý den, pane komisaři. Eh, já se pokusím trochu narušit ten eh, plynulý sled dámského, eh, dámského řízení tohoto výboru za tu mužskou část protože muži jsou geneticky, geneticky slabší, sice e, dříve umírají, ale přece jenom i tady v tomto výboru, myslím si, mají své postavení, protože vždy, vždy dámy obdivují, takže to je náš úděl. E, Pane komisaři, já bych se velmi e, chtěl zeptat na jednu pro mne docela zásadní věc. Tak, jak v Evropě dochází k změnám struktury energetické možná nejvíc za posledních sto let, tak eh, nabývá na významu eh, přenosová soustava, která musí zvládnout ty velké rozdíly, které vznikají jednak z hlediska technologického, ale i z hlediska územního rozdělení nebo eh, rozsahu různých energetických zdrojů. Zvlášť kdy v poslední době se očekává velký nárůst eh, nových technologií. Velmi by mě zajímalo, jakou vy máte představu časovou, eh, možná i technologickou, jak koordinovat mezi jednotlivými státy právě rozvoj přenosové soustavy, která bude toto muset vše zvládnout a, a technicky zajistit. Uh, pokud by došlo k rozkolísání různých, eh, různých časových harmonogramů těchto soustav, tak by eh, to neznamenalo, že ti nejúspěšnější by eh, v té modernizaci by se dostali do čela, naopak by se stali nejohroženějšími, protože ta soustava bude muset toto vše zvládnout. Proto by mě zajímalo právě ve směru k příštímu roku k, a těm nejbližším létům, jakou má komise představu, jak toto koordinovat při velmi eh, při té současné situaci, kdy o energetickém mixu rozhodují jednotlivé státy. Děkuji vám. Kolega Weber. Kolega Weber, jistě víte, že pan doktor Freud řekl, že každá lidská obo- bytost má část maskulinní a část femininní, takže nyní hovořím se té části eh, ženské. Pane komisaři, hovořil jste o cestovní mapě do roku 2030 a 50. Chci se zeptat na rok 2020, jak to bude vypadat s uhlíkovou bilancí v Evropské unii za 8 let. Zdá se, že máme určité spoždění a že se to také nevyřeší, když se podívám na celou řadu eh, plynných eh, a teplárenských elektráren, které eh, se rozbíhají všude možně a také v Německu. Jak posuzujete tuto možnost dosáhnout uhlíkového cíle? Jak se dále díváte na ruský zemní plyn a naši závislost na něm? Postupuje se v této záležitosti. Za třetí k jaderné energetice. Hovořil jste o zátěžových testech a zmínil jste se o tom, že ani zastavení těchto elektráren ani eh, stanovení určité etikety eh, nebude eh, výsledkem těchto testů. Takže k čemu vlastně povedou? Pan Čimanský? Děkuji, pane komisaři. Musím přiznat, že skutečně oceňuji vaši neustuchající podporu energetické politice a také vaši nestranost s ohledem na různé národní dohody ze strany evropských členských států. Ale myslím, že nastal moment pravdy pro komisi. Protože již ta skutečnost, že musíme čelit kampani ze strany Ruské federace a ruských monopolů, jako je Gazprom, takže to vede eh, ke narušení energetického balíčku, těch hlavních zásad a principů tohoto balíčku. Proto bych vás chtěl požádat, zda byste mohl udělat jednoznačný výrok v tomto výboru, že budete bránit třetí energetický balíček proti těm návrhům ze strany Rusů či německých nebo francouzských politiků. A za druhé, můžete vyloučit situaci, kdy South Stream bude vyloučen z přístupu třetích stran a z třetího balíčku v nejbližší budoucnosti? Pani Hübner. Děkuji bardzo. Vítám srdečně pana komisaře. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Jsme velice rádi, že jste zavítal do našeho výboru. Zdůraznil jste dva důležité body. Když vytváříme energetický mix a vytváříme energetický trh, tak té energetické cestovní mapě je také plyn a břidliční plyn. Tyto zdroje mohou být také využité, mohou být určitou alternativou ruskému plynu. Druhá otázka se týká energetické účinnosti. Jaké je vaše stanovisko co se týče energetické chudoby. Výrobci mají financovat v podstatě ty nejchudší vrstvy obyvatel. Jak to bude vypadat v případě operátorů, kteří budou vyrábět v jedné zemi a přitom budou prodávat svou energii v zahraničí? Jak bude fungovat mechanismus z toho logistického pohledu? Kolega Benson. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji mnohokrát. Budu se ptát na směrnici o energetické účinnosti. Pokud vím, tak Rada nechce závazné cíle. Bylo to asi 26 ministrů, kteří byli proti závazným cílům a jeden ministr, který byl pro závazné cíle. Vaše směrnice pracuje se zavaznými opatřeními. Většina v parlamentu ale nechce závazná opatření v naší směrnici. Čili co je vaším cílem, jak chcete dosáhnout svého cíle? Víme, že chcete dosáhnout 20% v energetické účinnosti, ale znamená to, že někdo bude proto skutečně eh, něco muset udělat. Fragen? Dobrá, já mám dvě, tři malé otázky. Za prvé, Konstatujeme, že je zapotřebí investovat do elektráren a v mé zemi máme především ten problém, že někteří investoři nechtějí nebo nech, nemohou investovat a říkají, že již investovali také do jiných zařízení a tím by se dostali do problémů eh, ohledně třetího balíčku pro jednotný trh. Eh, je možné toto nějak však objasnit eh, další otázka obnovitelné energie. Upozornil jste na to, že zde je zapotřebí více společného eh, posunu. Co to znamená? Znamená to, že těžební systémy eh, v jednotlivých členských státech mají být nahrazeny společnou podporou. To znamená, že ta opatření by byla účinnější. Za třetí, Jak se díváte na dopad energetických rozhodnutí na úrovni evropských podniků? Vedeme v poslední době debatu o hospodářském vývoji a e, říká se, že u nás se stále více kriticky díváme na průmysl. E, samozřejmě, že náklady za průmyslovou činnost jsou stále více na bedrech podniků. Je nutné tedy přemýšlet také o nákladech a nejenom o cílech, jako je třeba redukce emisí CO2, ale cílem je také udržení evropského průmyslu. Další otázky zde nemám. Pane komisař má slovo. Pane předsedo, nejdříve k tomu poslednímu bodu. Když se podíváme na situaci v listopadu 2010 a 2011, tak víme, že Evropa bude prožívat stagnaci a když to bude ještě horší, tak také recesi. Dnes jsme přijímali v komisi plán růstu a bylo řečeno, že růst nebude. Nejméně v deseti státech dojde ke snížení rozvoje a v některých státech jen malý růst. Proto rozumná energetická politika pro průmysl i klimatickou ochranu se stávají čím dál tím Eh, citlivými, citlivějšími otázkami. Takové země jako Itálie nebo Německo, Belgie, Česká republika, zde suroviny, energetika a energetické výdaje hrají e, vyšší roli, důležitější roli e, než výroba e, třeba ocelé a plastů, papíru. Veškerý tento průmysl má větší náklady na suroviny než na lidský zdroj. A vy jste výbor pro průmysl energetiku. Víme, že klimatická ochrana je důležitá pro všechny. Vždy musíme tedy hovořit eh, o tom, eh, která energetická politika dokáže udržet zaměstnanost a která eh, ji snižuje. K těmto bodům. Když se říká, že se nebudu věnovat zavírání jaderných elektráren, tak skutečně ne. Jsem objektivní, neutrální a řekl jsem, že zátěživo testy nepovedou ani k vydávání etiket pro jaderné elektrárny ani nepovedou automaticky k uzavírání těchto elektráren, ale samozřejmě, že to bude mít určitý dopad. Když stav bude dobrý, eh, tak se podíváme na to, jak je to dále eh, vybaveno, zda další modernizace se vyplatí a nebo nevyplatí. Eh, dále můžeme vyslovit také doporučení, že není možné takovouto elektrárnu zmodernizovat a dovybavit. To by bylo možné, ale tuto zprávu nemůžeme předkládat před březnem nebo dubnem. A to proto, že eh, tyto testy probíhají ve třech stupních. Nejdříve se elektrárny posoudí sami, potom to provedou členské státy eh, v rámci regulačních orgánů. Členské státy potřebují čas a to do 31. prosince. Pak teprve jejich zpráva zprávy budou předloženy nám. Potom začneme s polečnou revizi eh, Rakušák bude ve Fessenheimu, Francouzi budou ve Philipsburgu, Finové zase v Belgii, eh, Nizozemci pojedou do Slovinska a podobně. Eh, Zde vždycky bude tým o sedmi, osmi osobách a budou potřebovat samozřejmě určitou dobu. Teprve potom my to vyhodnotíme a to také trvá e, několik týdnů. To znamená, že před dubnem tu zprávu nemůžeme předložit, ale takováto důkladnost je důležitější než rychlost. A e, paralelně také pracujeme na určitém návrhu e, závěrů. Závěrů tedy jak postupovat v oblasti legislativní ve smyslu zajištění zajištění větší jaderné bezpečnosti. Dostali jsme také eh, mandát eh, z Rady, eh, abychom předložili již nyní návrh na směrnici o zlepšení bezpečnosti jaderné energetiky a to předložíme během roku 2012. Třetí balíček o jednotném trhu v energetice. V posledním roce a také v první polovině tohoto roku jsme eh, poskytovali rady členským státům a také jsme je vyzývali k určitému postupu. V září jsme zahájili eh, řízení o, o porušování. 17 států v oblasti plynu a 18 států eh, v oblasti elektrické energie je v ve spoždění. To je naše jediná zbraň, ale je dost ostrá. Eh, to je vlastně jako u soudu. Eh, my tedy počítáme s tím, že některé státy budou balíček implementovat dobrovolně, pokud ne, pak dostanou také tedy eh, příslušné soudní dokumenty ohledně porušení postupu v Greifswaldu, v Lubmín při eh, zahájení provozu prvního vedení jsme eh, ruským partnerům Gazpromu a prezidentovi Medvěděvovi řekli, že když eh, evropská legislativa není dobře chápána, není srozumitelná, pak to můžeme revidovat. Ale třetí energetický balíček je pochopen, jenom není akceptován a to je velký velký rozdíl. Gazprom a Rusové tomu rozumí velmi dobře, ale nechtějí nechtějí. Rusové prostě chtějí být eh, majiteli plnu eh, plynových eh, společností přenosových souprav, ale také chtějí mít v rukou fotbalové kluby, které nesou jejich reklamu na prsou, čili chtějí mít pod sebou celý řetězec. O tom by se bylo bývalo diskutovat v roce 2009, ale eh, rozhodlo se o oddělení, o operativním oddělení eh, provozu, eh, prodeje a přepravy. A toto všichni dodržují energetické podniky v Evropě, ale také v třetích Spojených státech. Já nemám žádný problém eh, při přepravě plynu z Norska sem a jeho spotřebě zde. Eh, Norové si nestěžují, a Žířané také ne, jenom Rusové. Eh, Ti prostě nechtějí a tlačí nás. Rusové však jsou našimi nejdůležitějšími Eh, partnery, ale jeden tlak eh, zase provokuje druhý eh, nátlak. Rusové to pochopili, ale měli by to také akceptovat a na tom se právě pracuje a to přesto, že o tom německá spolková kancléřka hovořila tak, jako o tom hovořila. Ten třetí balíček se nemůže měnit. Jedině kdyby komise šla do takového takovéto iniciativy a e, ani parlament nepodporuje takovýto postup, e, takže my máme všechna ESA v rukou. Dále k tématu South Stream. South Stream je jenom ve fázi plánování. Konstatoval jsem, že četné členské státy, kde máte své volební okrsky a některé vlády, do jejichž stranické rodiny patříte, se propojili a hovoří o South Streamu. To musím prostě akceptovat jako takové, ale moje práce se tím nezjednoduší. Není ještě stanovení tratí, tras, není zde žádná žádost a ani žádost o výjimku výjimku eh, v souvislosti s třetím energetickým balíčkem. Takže South Stream vlastně nevyžaduje naše rozhodnutí. Ještě ne. Až to plánování pokročí, pak všechny členské státy, kterých se to týká, i vy jako parlament budete informováni o úmyslu ruských partnerů a bude předložena žádost o naše rozhodnutí. Ale v rámci plánování South Streamu mohu konstatovat pouze tolik, že se ho podílí E, účastní také některé energetické podniky v Evropě. Německý podnik a také francouzský podnik, který patří částečně e, státu, je to GDF. Takže e, ale ty práce jsou pouze zatím na úrovni plánování. Dál to prostě není k břidlicovému plynu máme také jednoznačný postoj. Když v členském státě eh, akceptují pilotní projekty a když členské státy na základě ekologických zákonů svých vlastních i evropských toto vyzkouší, tak my nemáme nic proti, naopak jsme pro. A jmenovitě v Polsku se toto všechno zkouší. Domnívám se, že přidlicový plyn nenahradí konvenční plyn, ale může to být významný doplněk k tomu konvenčnímu plynu. Proto, aby závislost na dovozu byla snížena. Horizont 2020 a výzkum. Jsem v dobrém kontaktu s příslušným komisařem a odpovědně jsem také odpovědný za výzkum v oblasti energetiky. Všechny naše programy, které máme, budou pokračovat, především plán SET a také dostaneme další prostředky. V sedmém rámcovém programu eh, to bude eh, podpořeno ICER Acer bude ještě mimo. Doufám, že se o tom rozhodne v parlamentu i v radě dnes a v Karabaši minulý týden se rozhodlo a musíme říci, že Rusové, Číňané, Američané se pouze divili, divili, že eh, tedy Evropa nemá peníze, i když to věděli, ale že Evropa nedodržuje smlouva, to je udivilo. A já doufám, že eh, tímto eh, onen statut rukojmí a dcer již brzo skončí. 80 miliard na výzkum. Já teda předpokládám, že 10 až 13 eh, těchto prostředků půjde do energetiky. A až budu vědět, co mám na daný rok, tak mohu také hovořit eh, o eh, stěžejních prioritních bodech. A pak budeme mít také ještě trochu času do roku 2014. Dále zde byla otázka, otázka eh, vrtů eh, v pobřežních eh, vodách. Vy jste se na to ptali. My nechceme popisovat nějaké maximální standardy bezpečnosti, ale spíš ty minimální standardy. Spojené království má dobrou úroveň ve svých bezpečnostních standardech, ale například v Norsku ještě existují dva, tři standardy, které jsou přísnější. To znamená, že důležitý je osvědčený postup. Jde tedy také o to, aby i ve středozemním moři, v Černém moři, kde jsou standardy horší, se tyto mohly zlepšit, ale žádný z stát nemůže stanovovat jiné standardy. Při prvních rozhovorech v Londýně se zástupci vlády i příslušného sektoru jsem slyšel určité obavy z toho, že Evropa nebude jednotná. A my společně tedy musíme prosazovat společnou evropskou směrnici pro tuto oblast. Nyní k otázce bezpečnostních standardů v jaderných elektrárnách. I zde se musíme podívat směrem na Londýn. Eh, bezpečnost a jistota tohoto provozu eh, je zde na vysoké úrovni, ale ochota postupovat transparentně nikoliv. Já žádám a potřebuji eh, velikou podporu pro to, aby britská vláda eh, stanovila vyšší eh, standardy eh, pro provoz elektráren a také zavádění do provozu nových. Problematika ILUC bude posouzena a předložíme posouzení dopadů. Zde velmi rád budu spolupracovat a debatovat s kolegy Turmesem a dalšími, kteří se zabývají těmito tématy. Když se podíváme na sítě, co je zde rozhodující? Rozhodující je časový postup. Jde především o standardizaci. Uděláme ony eh, inteligentní sítě. Budeme mít eh, standardní eh, návrh, který budeme koordinovat s Finekem a dalšími. Potom budeme mít ty velké regiony Českou republiky s Spojené království, Lucembursko, Francie, Belgie eh, plus partner Norsko a zde společně budeme hovořit tedy o plynu ze Severního moře, eh, o tom propojení, o těch propojovacích stanicích, aby toto bylo koordinováno eh, přes eh, ICER, tedy prostřednictvím regulátorů budeme stanovovat srovnatelné ceny, tak aby banky i majitelé sítí byli vedeni k paralelnímu plánování. Energetická chudoba, to je skutečně vážná věc. Právě proto musíme bojovat za co eh, nejnižší narůstání těchto cen. Když se zle, zlepšuje bezpečnost, eh, zlepšují se sítě jako takové, eh, tak je to přijatelné, ale některé příčiny jsou eh, nerozumné a také eh, je proto téma eh, teplo a elektrická energie, kterou je možné zaplatit, tak důležitá. Nemůžeme zde akceptovat další nárůst nákladů. Co se týče emisí CO2 a ohledně cíle 20% eh, snížení, zde se domníváme, že jdeme za právnou cestou. Eh, v následujících letech, eh, kdybychom měli překonat ty stanovené cíle, pak však vidíme určitou obtíž v krizových jevech, které také vedou ke snížení zaměstnanosti. A myslím si, že redukce CO2 by měla být zdrojem pro investice. Nemůžeme říci, že pouze za eh, hospodářského růstu je možné tohoto dosáhnout. Další bod. Chceme nové závazné cíle za rok 2020. Já to pokládám za možné, ale možná, že to není nezbytné. Rád bych s vámi o tom debatoval na základě energetické cestovní mapy. Vyšší cíl eh, snížení CO2 eh, se mi zdá být nezbytným pro energetiku. Chceme-li pracovat bez emisí CO2 v roce 2050 a naopak v roce 2030 těchto emisí musí být méně. Ohledně obnovitelných energií, tady eh, jsem skutečně zvědav, jak se to bude vyvíjet. Obnovitelné eh, energie, ty mají 20 eh, v energetickém mixu a 10 v dopravě. Těch 10 to je především biopalivo. Biopalivo první generace však mě nepřesvědčilo. Dokud eh, nebudeme moci zlepšit situaci s druhou generací. A pokud mobilita nebude hrát důležitější roli, tak bych chtěl navrhnout, abychom pro benzín i diesel v dopravě celkově eh, nechtěl prosazovat. To je cíl, který bych stáhl spíše eh, do pozdější doby, dokud nám technický vývoj a výzkum nezaručí eh, lepších výsledků. V oblasti elektrické energie tam těch 20 v energetickém mixu. To znamená, že ve výrobě elektrické energie musíme dosáhnout 35 pokud v dopravě budeme mít horší výsledek. A to je velmi různé. V Dánsku to bude přes 40, v Rakousku to číslo bude zase jiné, ale společně v průměru 35 Tak a teď je to napínavé. Když eh, v roce 2030 chceme mít lepší výsledky, dejme tomu 45 v oblasti eh, elektrické energie, tak bychom potřebovali na základě platné z Lisabonské smlouvy souhlasu všech 27 členských států. To prostě se nedá prosadit eh, pouze většinou, protože se to týká kompetencí eh, členských států ohledně energetického mixu. Eh, musí souhlasit 27 členských států a dva velké členské státy vyjmeme. Nevíme, zda budou souhlasit s těmi 45 obnovitelných energií. Polsko má zatím 90 uhlí ve výrobě výrobě elektrické energii a když to stáhnou na 55%, tak už to bude eh, hodně, ale myslím si, že to se nedá udělat, i když o tom diskutujeme eh, s polskou vládou. Já bych eh, tedy chtěl odradit od příliš vysokých cílů. Potom Francie. Francie 76 jaderné energetiky zatím. Dovedete si představit, že by to stáhli na 55 eh, Možná, že eh, kdyby je eh, hnali zelení, tak ano, ale Sarkozy toto neprosadí. Čili to je debata, o které kterou musíme vést otevřeni, přátelsky, ale zatím eh, Lisabonská smlouva naznačuje, že bych eh, pro eh, změnu těchto cílů obnovitelných energií musel prosadit společně. Energetická účinnost, poslední téma. Já bych poprosil, abychom se především zaměřili na radu. Očekávám zde upřímný postoj kolego Bencne a další kolegové. Vím, že Evropský parlament preferuje závazné cíle 20 závazně. O tom jsem s radou mluvil několikrát a zítra se s nimi setkáme ještě jednou. To bude naše hlavní téma zítra od 10 ráno. Rada však eh, to zamítla ve velké většině. No, možná Dánsko by bylo ochotné, ale všechny ostatní státy to odmítají. Takže nechci eh, to zablokovat. Proto máme dvoustupňovou strategii. Teď určitá opatření. Za dva, tři roky to bude závazné pokud ta opatření nebudou působit. Ale nějaké takové čisté opatření typu placebo, to bych nechtěl. Proto musíme udělat audity velkých podniků. 1,5 v každé energetické firmě, v každé zemi 3 pro veřejné budovy. A členské státy ale už se cukají a říkají, my potřebujeme větší flexibilitu. Já jsem ochoten k této flexibilitě, ale znamená to tedy, že závazně dosáhneme těch 20 cíle. Nemůžeme ale mít eh, nezávazný cíl, velkou flexibilitu a to bychom toho cíle nedosáhli nikdy. To bychom byli skutečně velkými pokrytci. A já si připadám někdy jak eh, tančící šašek. No, tady v parlamentu eh, slyšíme nejrůznější názory, ale přeci jenom zde je možnost se dohodnout. Ale v radě eh, je veliký rozdíl mezi tím nedělním kázáním a tou každodenní práci. Ano, každý ministr říká, že chce nejdříve ty, sklidit ty plody, které jsou nejlépe uchopitelné v pondělí, ale říká opak. Proč to tak dělají? Když se podíváme na radnici, školu eh, nebo kasárnu nebo bytový dům. Když to zrenovujete, uděláte izolaci, střechy, zeď eh, a budete mít eh, všechno eh, počítačové a moderní, tak se dostanete na 18 euro na čtvereční metr. A to se prostě nevyplatí. To potřebujete potom eh, na 20 let, aby se to eh, také eh, amortizovalo. A nevíme, zda starší osoby budou ochotné investovat tolik a zda tedy vnoučata radši poletí na Majorku za pár euro, anebo zda toto udělají. Mnohé vlády říkají, je krize, zkracujeme rozpočty a podobně. I v Berlíně, i ve Stuttgartu se to ozývá, ale také v Madridu, v Dublinu, v Aténách tam je energetická účinnost eh, vždy eh, odbourávána škrtem eh, v rozpočtu. Říkají, že můžeme toto prosadit pouze, když to bude priorita, ale priorita také nákladová. Pak bychom se mohli zeptat, zda ta škola má být energeticky účinná a nebo zda tam budeme mít více dětí ve třídě, protože už nebudeme mít peníze na placení učitelů, a nebo budeme mít méně eh, policistů, ale jejich strážnice bude energeticky účinnější, a nebo bude méně služeb státu, ale lepší eh, tělocvičny u školy, to je skutečně zásadní debata a nemáme zde žádné zaklínadlo. Musíme se podívat na náklady, které přicházejí již dnes, ale výnos až za 20 let. Děkuji vám za pozornost. Rychle ukončíme eh, tuto návštěvu. Eh, děkuji vám velmi za tuto debatu. Ať to. Ať to.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 Dámy a pánové, budeme pokračovat v podstatě v tématu energetickém. Já bych chtěl omluvit pana předsedu Royla, který mě má povinnosti a tak mě požádal, abych jej zastoupil, takže to bude trochu v českojazyčném duchu. Já velmi vítám pana komisaře Potočníka, Eh, který přichází s eh, velmi významným tématem eh, plánu na zvýšení účinnosti při využívání zdrojů v Evropě. A abych nezdržoval, požádal bych jej o úvodní slovo, tak jak jsme se dohodli v hranicích 15-20 minut a potom by, bychom postupovali v dotazech na pana pana komisaře. Welcome in our committee and please Thank for you. Thank you, Mr. Chairman, dear members of the... Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, zdravím všechny členy výboru. Nejprve bych chtěla říci, že jsem velmi rád, že jsem zpátky ve svém starém dobrém výboru. Jako komisař pro vědu a výzkum jsem byl v pravidelném kontaktu s výborem ITRE a jsem velmi rád, že se sem mohu vrátit a pohovořit o nejnovějším vývoji v oblasti environmentální politiky. Proč? protože poslední dva roky jsem strávil tím, že jsem se snažil zasadit environmentální politiku do politiky ekonomické, průmyslové a inovační. Myslím si, že totiž i zde můžeme získat největší přínosy pro životní prostředí. Environmentální legislativa, kterou schválila tato sněmovna, poskytuje evropským občanům čistší vzduch a vodu, jak víte, trestá znečišťovatele a musí být tedy aplikována tímto způsobem ale je mnohem lepší poskytnout prostředky a pobídky pro to, abychom zajistili, že v první řadě vůbec znečišťovat nebudeme a že naše chování, výroba a spotřeba bude probíhat prostřednictvím udržitelného cyklu produktů a produktových řetězců. Výhody nebudou jenom pro životní prostředí, ale budoucí globální konkurenceschopnost souvisí právě s naší schopností, jak lépe využijeme zdroje. Nyní vysvětlím proč. Během 20. století se světová populace zvýšila čtyřikrát, zatímco ekonomický výkon 40krát. 16krát jsme zvýšili spotřebu fosilního paliva, naše výlovy ryb 35krát a užívání vody vzrostlo 9krát. Tomuto se říká takzvaná veliká, velmi rychlá akcelerace. Před sto lety byla světová populace 1,5 miliardy a ten růst, tato růstová křivka byla v pořádku. Zajistila nám zdraví, prosperitu a bohatství. Ale jistě víte, že nedávno populace dosáhla 7 miliard osob před několika týdny. A když máme populaci 7 nebo nějakých i 9 miliard, tak Eh, kteří se mají podělit o stále stejnou planetu, tak tato krustová křivka už prostě není udržitelná. Takže takový ten scénář business as usual, neboli pokračovat jako v minulosti, to znamená, že do roku 2050 budeme potřebovat třikrát více zdrojů. Jenomže 60% světových ekosystémů, na nichž tyto zdroje závisí, už je zničeno nebo se využívá neudržitelně. Takže ta koncepce, že budeme postupovat do budoucna stejně jako v minulosti, není možná. Můj první signál tedy zní, že efektivní využívání zdrojů není jedna z možností. Je to něco, co je zcela nezbytné a nevyhnutelné. Naše možnost je, zda to začneme vytvářet, vyvíjet nyní, anebo počkáme ještě nějakou dobu, kdy už kritické zdroje budou prakticky vyčerpány a budou velmi drahé. Pozice Evropy v zdrojově omezeném světě nevypadá dobře. Jak jste se jistě všimli v rámci zprávy pana Bujtykofera, eh, co se týče minerálních zdrojů, tak na tom jsme poměrně špatně. Máme 48, 48% mědi získáváme ze zahraničí, dále 64% zinku a bauxitu a 78% niklu. Musíme dovážet veškerý kobalt, platinu, titan a vanat. Jsme tedy kontinent, který velmi závisí na dovozech a dalo by se snad čekat, že budeme se zdroji zacházet efektivně. Ovšem, důvod, proč to neděláme, je proto, že ceny, e, reálné ceny posledních 150 let v podstatě klesaly. Samozřejmě s výjimkou období um, občasných válek či ropných krizí. Zároveň ale náklady práce rostly. Abychom zůstali konkurenceschopní, museli jsme využít veškeré naše dovednosti, abychom nastavili vhodnou, vhodný vztah mezi nárůstem nákladů a nárůstem produktivity práce, která se zvýšila během posledních 150 let asi 20krát. A byl to právě tento vzájemně se ovlivňující cykl nákladů a produktivity, který vedl k další inovaci a technologickému pokroku. Ale dny levných a dostupných zdrojů už jsou pryč. Nárůsty cen komodit v posledním desetiletí eh, zcela vymazaly ty snižování předchozím století. V současné době náklady na suroviny tvoří více než 40 celkových nákladů ve výrobě oproti 20 které jdou na práci. Je zřejmé, že musíme tedy použít stejnou, stejný důvtip a inovaci proto, abychom zlepšili naši zdrojovou produktivitu, podobně jako jsme v minulosti zvýšili produktivitu práce. Jsem si jist, že neviditelná ruka rostoucích cen komodit nás přivede ke eh, růstu zdrojové efektivity. Problém je však ten, že tyto ceny ne vždycky odrážejí environmentální dopady a nedostatek těchto zdrojů. Řádně fungující trh neexistuje pro eh, čistý vzduch, čistou vodu, čistý, čisté ryby či ekosystém. Jestliže chceme oddělit e, náš růst od využívání zdrojů, jak jsme potom volali v rámci vlajkové iniciativy k efektivitě zdrojů, tak musíme vyslat jasný signál směrem k podnikům a spotřebitelům, tak abychom je motivovali ke správným investičním rozhodnutím. Japonci, Korejci či Číňané toto všechno již pochopili, jak je zřejmé z jejich průmyslových politik. Výzva pro Evropu spočívá v tom, že po několika stoletích zdrojově intenzivního růstu jsme najednou uzavřeni v prostředí, kdy se nacházíme v prostředí, kde máme zdrojově neefektivní infrastruktury, zdrojově neefektivní ekonomické a finanční systémy, zdrojově neefektivní business modely a zdrojově neefektivní chování. Eh, rychle se rozvíjející ekonomiky jsou na tom mnohem lépe, jsou mnohem rychlejší, flexibilnější. Takže jestliže chceme zůstat kompetitivní, konkurenceschopní v tomto novém prostředí, musíme provést zásadní strukturální změnu. Co je důležité pro firmy v rámci této transformace, je, že musíme zajistit, aby produktivita zdrojů udržela krok se náklady na zdroje. Musíme nastavit správné ceny a to, co nejdříve. Přizpůsobení ve spotřebě, které z toho bude vyplývat, samozřejmě představuje z jednu z největších obav pro průmyslový sektor. Ale je třeba si uvědomit, že méně věcí neznamená, že budou menší zisky. Musíme zajistit dematerializaci, ne deindustrializaci. Musíme vytvořit inteligentní produkty, které to zvládnou učit, to samé, tu samou funkci, ale z méně zdroji a musíme tomu propojit také příslušné služby. Musíme zavést nové podnikatelské modely, nové myšlení, které bude odrážet princip životního cyklu. Musíme vytvořit finanční nástroje a dovednosti, které zajistí, že tady nebudou žádná ta úzká místa, která nám budou bránit v tomto rozvoji. Já jsem doposud hovořil o tom, co a jak. A z vašeho stanoviska týkající se zdrojové efektivity, tak je mi jasné, že i vy tyto argumenty velmi dobře znáte a chápete. A nyní se podívejme na to tedy jak. Jak jakým způsobem můžeme překonat ty překážky, které brání eh, nebo které drží naše hospodářství, podniky a spotřebitele v těch neudržitelných modelech. Jakým způsobem rozšíříme krátkodobé horizonty, které ovlivňují eh, rozhodnutí? Jakým způsobem zajistíme, že eh, proběhnou ty zásadní inovace, tolik potřebné v mnoha sektorech? jakým způsobem odměníme ti, kdo jsou na to nejlépe a jakým způsobem budeme motivovat ostatní, aby zajistili správné produkty a služby. Tady to jak možná snad je v odpovězeno částečně v té cestovní mapě pro zdrově efektivní Evropu, která byla přijata v, srpni, v září. Chtěl bych zdůraznit, že toto není jenom můj plán, je to plán celé komise přijatý celým kolektiv, kolegiem. Je to jakási vize, kam bychom se měli dostat do roku 2050 a jak se tam dostat, i když samozřejmě já jsem ten, kdo toto vede. Eh, efektivní využívání zdrojů se již nacházelo v rámci Evropské strategie pro strukturální ekonomickou reformu eh, a v lajkové iniciativy Evropa 2020. A není to pouze environmentální agenda, ale je to i agenda konkurenceschopnosti pro zajištění udržitelného růstu. Tato cestovní mapa, tento plán stanoví, jakým způsobem mm, se dostaneme k tomu, abychom podpořili udržitelný rozvoj, udržitelnost a zapojili veškeré zainteresované subjekty. Naše vize, jakým způsobem dosáhnout růstu a lepších životních standardů, přičemž budeme na to vynakládat nižší environmentální náklady, znamená, že potřebujeme hmatatelné iniciativy mapa stanoví určité milníky, kterých bychom měli dosáhnout do roku 2020. Musíme se zaměřit na tři oblasti našich životů. Kde žijeme, co jíme a jakým způsobem se pohybujeme, jak se přemysťujeme. A to z těch jednoduchého, toho jednoduchého důvodu, že tyto tři oblasti v podstatě eh, dohromady znamenají 80 dopadů našich zdrojů. Cestovní mapa vychází z mnoha stávajících nástrojů, již jak třeba legislativa v oblasti odpadu nebo ekologické zadávání veřejných zakázek, ekodesign a podobně. Ale poprvé všechno toto propojuje do koherentního rámce, a tak, aby ovlivňovala politická a eh, ekonomická rozhodnutí, tak, abychom mohli koncipovat nějaký strukturovaný ekonomický program. Tato cestovní mapa nestanovuje nějaké detaily, mm, má pouhých 24 stran poskytuje, mm, uvádí milníky pro rok 2000, do roku 2020 a nějaké směřování politických a strategických koncepcí. Například, abychom eh, eliminovali skládkový odpad do roku 2020, eh, nebo tam hovoříme o postupném odstraňování škodlivých ekologických dotací a podobně. Stejně tak se tam třeba hovoří o jiných iniciativách, udržitelných potravinách a podobně. Již jsem zmínil, že musíme nastavit správné změn, ceny. A proto je potřeba eliminovat ty škodlivé ekologické dotace. Členské státy jenom v loňském roce vyplýtvaly 20 miliard na fosil, dotace v oblasti fosilních paliv a takové daňové úlevy na soukromé využívání firemních automobilů stálo naše rozpočty 54 miliard ročně v 18 členských státech. To představuje asi žádná celá 5 HDP. Tyto ztráty představují jak ztráty e, zdrojů, tak environmentální škody. Také je zde navržena změna daňové zátěže z práce na zdanění a zdroje. Pokud by e, se tohoto mělo dosáhnout, tak e, myslím, že bychom mohli, že by to mohlo vést k dodatečným daňovým příjmům ve výši 1,4 EU HDP, což by následně mohlo vést k tomu, že můžeme snížit zdanění práce či snížit deficity. Tyto dvě oblasti představují velikou příležitost pro daňovou konsolidaci a proto uvidíte, že jsou plně integrovány do naší každoroční růstové strategie pro rok 2012, která byla přijata před několika hodinami. A samozřejmě zároveň Mm, se zde nabízejí průmyslovým subjektům a domácnostem pobídky, jak efektivně využívat zdroje. Cestovní mapa hovoří o tom, že musíme mít nástroje jak na straně poptávky, tak na straně nabídky. To znamená ty faktory push i pull. To znamená, musíme také řešit to, kdy efektivita vede k větší spotřebě. Na straně eh, nabídky zase musíme zajistit, že toho budeme schopni vyrábět více z méně, za méně zdrojů. Na straně poptávky musíme vytvořit větší, dostupnější a jednodušší trh pro udržitelné produkty. Například, když podpoříme hm, evropskou eko, ekovinětu, energetickou vinětu nebo eh, ekologická kritéria pro zadávání veřejných zakázek. Musíme podporovat ekologické produkty, musíme zajistit, že producenti i spotřebitele mají důvěryhodné, spolehlivé informace o celém životním cyklu produktů. musíme bojovat proti tzv. cynismu v oblasti eh, ekologických iniciativ. Naše výzkumné a vývojové politiky by toto měly podpořit. Zdrojová efektivita se musí stát nedílnou součástí veškerých inovačních partnerství, které komise dále bude vytvářet. Já už pracuji na IP pro efektivitu vod, která by se měla spustit v roce 2012, kde e, zapojíme veškeré zainteresované subjekty v dodavatelském řetězci. Také už se spolupracuji s komisařem Tajany a dalšími kolegy, abychom vytvořili IP cestovní mapu pro udržitelné zemědělství také s komisařem Čološem. Eko, akční plán pro ekoinovace, který bude přijat za tři týdny se bude přímo věnovat těm problematickým místům v oblasti ekoinovace, jako je například nedostatek technologických znalostí na straně investorů a správců finančních prostředků, ale také další překážky, deficity a podobně. Pokusíme se aby ta, zajistit, aby se ekoinovace a výzkum dostával lépe na trh a abychom mohli těžit z toho rostoucího jednoho trilionu. Už teď máme více než 30% podíl v oblasti vytváření energetiky, eh, udržitelná zpráva vodních zdrojů a tak dále. Celosvětová poptávka Eh, v oblasti těchto služeb a produktů roste o 5 do eh, každý rok a očekává se, že do roku 2030 se strojnásobí. Ale efektivita to není jenom potenciál ekologických sektorů. Doufám, že se mi podařilo vás přesvědčit, že jde i o to, jakým způsobem učiníme, že naše ekonomika bude nejenom udržitelnější, ale i e, efektivnější. Zítra McKenzie zveřejní zprávu, kde se ukáže, že přínosy lepší zdrojové produktivity pro firmy by se mohly pohybovat mezi 2,8 až 3,5 trilionu do roku 2030 a že opatření pro zdrojovou efektivitu by mohla mm, pomoci mm, kompenzovat tu jednu třetinu z poklesu zdrojů každý rok. Náš neustálý eh, model ukazuje, že bychom tímto, tímto eh, s lepším užíváním zdrojů bychom mohli vytvořit až 23 miliard euro pro podniky každý rok a vytvořit až 150 tisíc nových pracovních míst. Progresivní podnikání předpokládá, že to přinese celou řadu přínosů. Ale my musíme zajistit, aby naše firmy na tom netratily, aby z toho naopak mohly těžit. Tyto firmy potřebují jasný signál, potřebují jasné rámcové podmínky a podporu. Dámy a pánové, závěrem bych chtěl říci, že musíme začít environmentální politiku vnímat nejenom jako něco, co brání v konkurenceschopnosti, ale jako spíše něco, co nám pomůže zajistit naši konkurenceschopnost do budoucna. Neboli, jinými slovy řečeno, Eh, nesnažíme se chránit životní prostředí před podniky, ale spíše bychom měli využít podniky k tomu, že nám pomohou chránit životní prostředí. Toto je příležitost spojit naše zdroje pro výbory a také pro výbory Envy a ITRE, aby spojili své zdroje. Eh, pro to, aby to přineslo prospěch našemu životnímu prostředí, ale i evropským podnikům a firmám. Jsem přesvědčen o tom, že problém vysoké zadluženosti, který, kterým se dnes v Evropě potýkáme, je možné vydržet udržitelným způsobem jenom tak, že zlepšíme evropskou konkurenceschopnost. A jsem přesvědčen, že naše budoucí konkurenceschopnost nebude udržitelná, jestliže nevezmeme v potaz některé z těch hlavních světových eh, trendů. Omezená dostupnost zdrojů je asi jeden z těch velkých trendů, a také závislost na dovozech, která vede k eh, oslabení Evropy. Jistě se na všem neschodneme, ale myslím, že je potřeba, abychom zintenzivnili naše debaty a spolupráci. Byla by veliká politická a strategická chyba, kdybychom tuto, chyb, tuto příležitost meškali. Děkuji vám. Thank you very much, Mr. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. A... Teď dám slovo paní Hibner, aby se mohla zeptat. Prosím. No, eh, zde vypověď pana... Děkuji mnohokrát, pane komisaři, za vaši prezentaci. Poskytl jste nám nesmírně zajímavé informace. Z 50% používáme pouze externí zdroje. Ráda bych vás upozornila na trvalé udržitelné energie, solární energii, větrnou energii, ale velice málo se hovoří o vodní energii. A já si myslím, že v Evropě, především v některých oblastech, bychom mohli využívat eh, určité rezervoáry, abychom ukládali vodu, abychom ji využili, eh, využívali. Víme, čím nyní prochází Španělsko a tyto zdroje by mohly být v takovýchto situacích používány jako zdroje energie. A co oblast recyklování? Jakým směrem bychom se měli vydat? Měli bychom pouze recyklovat eh, určité věci, ke kterým máme přístup a opětovně je využít na trhu, a nebo bychom se měli také podívat na staré eh, skládky v našich zemích, eh, je jich spousta, to by možná byl dobrý zdroj nových materiálů, Možná bychom se neměli zaměřovat pouze na externí zdroje, ale na to, co již máme. Hovořil jste o interní energii, o interních zdrojích pardon, ve své prezentaci. Ještě jedna otázka. Zdůrazňujeme dostatečně inovace? Možná recyklování by mohlo znamenat také inovace. Mohli bychom takto vytvořit eh, nová pracovní místa. V případě vodní energie nemusíme používat eh, řešení, které jsme vytvořili před 40 lety, ale můžeme přijít s novými řešeními a můžeme se zaměřit na naše eh, zdroje, které jsou nevyčerpatelné, měli bychom je užívat efektivnějším způsobem. Možná bychom tedy měli se zaměřit především na obnovitelné zdroje a náš interní trh bychom měli brát jako ten nejlepší zdroj budoucích zdrojů. Sam. herr ordförande, Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, chtěl bych poděkovat panu komisaři za tuto zajímavou prezentaci. Mám to štěstí, že jsem nový člen. Eh, vystřídal jsem paní Ekovou, která je nyní ministrní eh, životního prostředí a já jsem byl zodpovědný dříve eh, ve Švédsku za průmysl, především za velký průmyslový vývoj v konkrétních oblastech, takže si velice vážím vaší vize. Myslím si, že chcete prosadit silnou environmentální politiku, která především nemá být překážkou podnikům jakékoliv velikosti. Má to být politika, která bude příležitostí a také nutnou podmínkou pro trvalé udržitelný průmysl a podnikání. Takže sdílím vaše názory, vaši vizi a je důležité, abychom pokračovali v této vizi a zohledňovali ji neustále v naší práci. Evropská průmyslová konkurenceschopnost musí být neustále posilována. Nemůžeme se neustále spoléhat, že budeme dovážet suroviny ze zahraničí. Možná mám takovou trošku omezenou otázku, ale chtěl bych vás požádat, zda byste nám mohl říci více, jak rozvíjet evropské zdroje v oblasti minerálů, kovů, lesnictví možná bychom mohli vyvinout a využívat takovéto zdroje, protože jsou zcela zásadní součástí našeho průmyslového rozvoje. V mé zemi, na severu tedy, jsou určité pokusy. Ehm, chceme být eh, konkurenceschopní, konkurenceschopní a chceme vytvářet takzvané technické kovy. Zcela jistě v první řadě ale musíme recyklovat, musíme maximálně rekuperovat eh, různé materiály, využívat je opět znovu, musíme vytvářet silné ekologické politiky, ale musíme se také podívat na naše národní zdroje a jakým způsobem je můžeme využívat efektivnějším způsobem. Pan Běrek. Děkuji bardzo. Já chciałem, e, ponieważ nie zrozumiałem. E, Děkuji mnohokrát. Děkuji. Já bych měl ještě dodatečnou otázku a sice jednu věc jsem nepochopil zcela. Pane komisaři, hovořil jste o jiném druhu výpočtu energetických cen, respektive o tarifů za výrobu a řekl jste, že současné vypočítávání cen není v pořádku. Materiální náklady by měly být sníženy, s čímž souhlasím. Ale Eh, náklady na práci je nutné také ještě zohlednit. Není možné, aby pracovní síla byla dražší a materiály také ještě byl dražší. Z toho by pak vyplývaly další náklady a nesmíme opomenout ani sociální eh, odvody. Čili jaký mechanismus cen si představujete? Je samozřejmě možné že později se tedy eh, vlastně zahájí tento výpočet eh, v dalším stádiu výrobního procesu, ale vlastně nám musí jít především o to, aby se spotřebovalo co nejméně zdrojů, surovin, materiálů. Kromě toho Existuje také energetický ekvivalent každého materiálu. Suroviny mají určitou energetickou hodnotu, ale jenom když jsou využity. Když jsou eh, v zemi a nejsou vytěženy, tak mají čistě teoretickou hodnotu. Samozřejmě však se cena zvyšuje podle toho, co se s těmi surovinami dělá. Některé výrobní procesy jsou také energeticky intenzivní, což se eh, ale ne vždy projeví také v ceně. Nebylo by vhodné, kdyby komise vypracovala nějakou tabulku, nějaký přehled všech eh, materiálů, které se u nás vyrábějí a jejich energetický ekvivalent, aby bylo možné vypočítat, eh, kolik energie bylo eh, investováno. Mr. Kelly. Pan Kelly, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V první řadě se omlouvám. Byl jsem na slyšení účetního dvora, týkalo se to mé země, takže jsem přišel pozdě. Nicméně jsem zaslechl ještě část prezentace pana komisaře a hovořil o konkurenceschopnosti a o využívání podniků, které mají chránit životní prostředí a že tomu nemá být naopak. A o znevýhodnění z hlediska konkurenceschopnosti. Evropa je ve znevýhodněné pozici oproti zbytku světa. V Evropě máme 20 snížení CO2 emisí o 20 Někteří lidé všem tvrdí, že bychom to měli zvýšit na 40 Můžeme vůbec naplnit všechny tyto cíle a přitom ještě zůstat konkurenceschopní? A nebo možná, co by bylo lepší, budeme čím dál tím více konkurenceschopní, pokud zbytek světa, především ti velcí hráči, jako je USA, Čína, Japonsko, se rozhodnou, že se nepustí touto cestou. Jak to bude vypadat s námi za pět, deset let, pokud budeme řádní občané, budeme se starat o životní prostředí, budeme naplňovat cíle, dokonce je překročíme. Jak z ekonomického hlediska budeme na tom líp, a nebo naopak to bude naše nevýhoda? Děkuji mnohokrát. Next, Madame Tikau. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Paní Tykao, děkuji, pane předsedo. I já bych chtěla poděkovat panu komisaři za jeho prezentaci a chtěla bych eh, se zmínit o těžebním průmyslu, eh, dejme tomu uhlí. Víme, že je to užitečný zdroj pro eh, energetickou eh, bezpečnost Evropské unie. A domnívám se, že ve strategii, kterou byste chtěl v budoucnosti eh, realizovat, je důležité mít také nové pracovní metody a nové účinnější technologie, které nespůsobují tolik emisí. Pak jsou však takové země jako Čína, které mají tepelné elektrárny a ty zatěžují životní prostředí málo. Když hovoříme o účinnosti zdrojů, tak bychom měli zároveň myslet na určité zdroje, které by neměly zůstat nevyužité. My je v Evropě máme a mohli bychom je také využít bez emisí. Je nutné však vše vyskoumat tak, aby v budoucnu budoucnosti eh, by eh, vše eh, z uhlí mohlo být vyráběno bez přílišného zatížení. Dále v energetickém mixu máme ještě další energie a suroviny, které nám však scházejí. Eh, třeba v jaderné energetice schází eh, uran. Eh, jaderná energetika nám může pomůže snížit emise CO2 a jaderná energetika by eh, měla být eh, zahrnuta do energetického mixu více. Domnívám se, že bychom eh, měli i zde myslet na účinné využití zdrojů. Znamená to tedy, že jaderné elektrárny musí být bezpečné a neměli bychom se zcela řeknout tohoto typu energie. Dále obnovitelné energie, ta je stále více významná v energetické energetickém mixu. Eh, Existují však větrné elektrárny eh, a solární elektrárny, které byly eh, vybudovány ale eh, rozvodné soustavy neumožní akceptovat eh, tuto energii a přitom bylo investováno eh, velmi mnoho. Například ve Španělsku, v Itálii byly investovány miliony euro a přitom tyto solární stanoviště byla eh, uzavřena, protože eh, soustavy nejsou schopné eh, převádět tuto energii. Takže musíme také přemýšlet eh, o těchto energiích a o jejich eh, přenosu. Dále eh, chci hovořit o pitné vodě. Pitná voda je zdroj, kterého je málo, včetně v Evropě také kvůli klimatickým změnám. Stále více naše regiony trpí suchem. Potřebujeme vodu také v průmyslových procesech. A právě proto bychom měli vypracovat určitou strategii, která by se věnovala pouze vodě a účinnému využití tohoto nedostatkového zdroje. Zde eh, opět musíme investovat do výzkumu, eh, výzkumu nových materiálů. Pane komisaři, to byly všechny dotazy mých kolegů. E, teď máte prostor na odpovězení všech dotazů, určitě velmi zajímavých na velmi důležité téma, které nás velmi zajímá. Prosím, pane komisaři. Děkuji. Thank you. Uh, I will start with... Děkuji. Začnu paní Hybnerovou. Ta otázka, kterou zmínila. A také začnu tou poslední otázkou týkající se e, vody paní Tykau. To se také týkalo tady těch samých témat. Ano, voda je jeden z těch zdrojů, který musíme už velmi vážně řešit. Není to tak e, dávno, co jsme přijali směrnici pro Water Framework, ve které se říká, že členské státy by měly připravit své koncepce stanovování cen vody. To by se mělo dělat společně na úrovni EU, ale už tady tedy je určitá legislativa. V příštím roce každý rok se snažíme zaměřit naši aktivitu na některý z těch, na některé z těch přírodních témat. Loni to bylo téma biodiverzity, v letošním roce se zaměřujeme hlavně na účinné využívání zdrojů, v příštím roce to bude voda využívání vody. Takže už teď se tomu hodně věnujeme. A na konci roku můžete očekávat, že bude přijat nějaký návrh nebo nástin pro zajištění vody v Evropské unii, který bude vycházet z analýz vstupů, které členské státy připravují pro zprávu svých vod zejména zprávy povodí, protože vody jsou v rámci Evropy velice propojeny. Také se budeme zabývat problémy sucha a, jak se říká tomu dalšímu, povodně, ano, povodně. A také se budeme zabývat tím, jak to souvisí se změnami klimatu a další pro, s dalšími problémy. Takže to všechno se chystá. To nás čeká. A je to něco, čemu jistě budeme věnovat velikou pozornost. Recyklace. To je také naší součást, součástí naší filozofie, samozřejmě. V tomto kontextu máme rámcovou směrnici pro odpady, ta také není tak stará, takže jsme teď ve fázi implementace. A v rámci této odpadové rámcové směrnice byla představena tzv. hierarchie odpadu. Každý členský stát musí implementovat tuto odpadovou hierarchii u sebe doma a vytvořit řídící plány, které k tomu budou směřovat. Samozřejmě nejlepší by bylo nemít žádný odpad, takže musíme snižovat množství odpadů, co nejvíce to jde. Další, druhá důležitá věc je opětovné využití, následně recyklace, následně regenerace energie, obvykle při spalování a poslední až je, jsou skládky. V současné době je ale situace v reálu v Evropě velice odlišná. Jsou tady velké rozdíly, alespoň u komunálního odpadu, kde máme k dispozici podrobné údaje. Máme pět zemí, které má už téměř nulové skládky, takže prakticky už neskládkují. Další některé mm, nemají velmi silné spalovací zařízení, potom některé jsou na tom velmi dobře v oblasti recyklace. Ale potom máme sedm členských států, kde se stále mm, víceméně ještě všechno skládkuje. Prostě 80% a více toho jde na skládky. Abych byl upřímný, stále máme ještě problémy i s nelegálními skládkami, což je veliký problém, protože pokud máte černé skládky, tak eh, to má velmi neblahý dopad na životní prostředí a lidské zdraví. Takže pochopitelně v případě každé z těchto zemí musíme nabrat jiný směr a nyní proto máme tady legislativu a každá z těchto zemí bude muset vypracovat takovéto plány. Také jsme se shodli na tom, že v příštím finančním výhledu budeme mnohem více pod varianty, které se ubírají v tím směrem, že by byla tedy více recyklace, více opětovného užití v současné době stále ještě financujeme i některé skládkové aktivity, protože je to prostě nezbytné, neboť jinak by některá z našich měst zůstala zcela zaplavena těmi odpadky. To je tedy ta výchozí filozofie, hm, ta koncepce. Já jsem hm, nehovořil o stávajícím odpadu, který už na skládkách je. Pravděpodobně problém s výběrem odpadů by nás vedl k tomu, že by se obtížně vyčíslovaly náklady na zprávu, řízení a přínosy. Ale jak se říká, nikdy neříkej nikdy, takže ještě uvidíme. Kdybychom navázali na to, co jsem zmiňovala už na samém začátku, tedy jakým způsobem se ty naše zdroje využívaly a jakým způsobem některé ty zdroje už jsou prakticky na maximu svého možného využití, tak ať se vám to líbí nebo ne, recyklace a celková ta cyklická koncepce, to se stane běžnou realitou. Bude to nezbytné. Bude to každodenní realita. Používáme již dostatečně inovace? Myslím, že co by bylo naprosto nezbytné, je vyslat jasný signál, že už neexistuje žádná jiná alternativa. Pokud takové signály budou jasné, tak jsem si jistý, že ta obrovská kreativita a důvtip, který existuje v rámci firem, začne fungovat v tom smyslu, jak se v minulosti využívala maximálně produktivita práce a víte, že někde v Evropě dnes už ani není potřeba pracovní síla, všechno je automaticky. Všechno je automatizováno. Tak co se týče produktivity zdrojů, tady jsou ještě veliké, veliké rezervy. Já hodně často hovořím s vedoucími představiteli eh, podniků a průmyslu a oni jasně vědí, že to je ta správná diagnóza. A snaží se to nyní dělat. Takže ti, kdo vidí trošku dopředu, jasně vědí, že ještě existují veliké rezervy v tom, jak toho využívat méně. A to je dobré i pro jejich biznis, to znamená, využít, to znamená méně peněz, ale také lepší životní prostředí. Takže tato filozofie a e, tento potenciál, to je něco, co bychom měli podporovat nějakými pobítkami, cenam, cenovými nastaveními a podobně. Můžeme propojit všechny různé nástroje, které máme k dispozici. To je víceméně asi vše. Potom otázka pana Johansona na roz, podpora evropských zdrojů. Já myslím, že právě um, o tom jsme tady mluvili. Například včera jsem se Sefikem hovořil, což je, jak víte, tak to je Združení uh, chemického průmyslu v Evropě a oni také vidí velikou příležitost. Protože samozřejmě v rámci každé transformace máte ty, kdo na tom získají a ti, kdo na tom tratí. ale třeba, že oni mají problémy s identifikováním nějakých vysoce toxických látek, které už nebudou schopni do budoucna využívat, to je něco, na čem jsme se dohodli v rámci REACHE, tak nyní vidí příležitost vytvářet takové materiály, které by právě v rámci účinného využívání zdrojů mohly posloužit tomuto účelu. To jsou tedy věci, na které se musíme zaměřit a které musíme podporovat. Pan Gierek. Já myslím, že mm, vaše otázka byla velmi dobrá. Vy jste totiž velice správně pochopil, že tady je i určitá nekonzistentnost. V tom smyslu, že bychom rádi používali méně zdrojů a na druhou straně voláme po vyšších cenách. Proč? Protože jinak nám ty zdroje dojdou. Takže musíme jasně vyslat signál, že tady je nějaký špatný vývoj. Ovšem, na druhé straně, když se v současné době ekonomiky shodnou na tom, že cena práce je příliš vysoká a podaří se nám snížit cenu práce, třeba tím, že zdanění práce převedeme na zdanění produktů, což bude do jisté míry i zdanění zdrojů a zdroje budou dražší, tak ten signál, který tímto vyšleme, to bude správný signál. A také tím e, získáme možnost, že nepřijdeme o růst. Protože budeme právě snižovat ty daně, které Evropu příliš zatěžují. Zároveň si zvládneme ponechat náš životní standard, na který jsme zvyklí a samozřejmě to toho bychom se neradě vzdávali, takže naopak možná si ho ještě zlepšíme. Prostě všechny tyto věci jsou vzájemně propojeny. Já osobně si myslím, že to je něco, k čemu dojde tak jako tak. Ale teď je otázka ta, zda my jako politici budeme ti, kdo půjdou v popředí, kdo budou vysílat ty správné signály, anebo zda tam ta, ty věci začnou ještě dříve u průmyslových subjektů, než, než vůbec my začneme něco dělat a řešit energie, energetické zdroje. Tak samozřejmě energie to je zdroj s velkým Z. Takže když hovoříme o efektivním využívání energií, tak právě máme na mysli efektivní využívání zdrojů mm, u jednoho toho konkrétního zdroje, tedy energií. Když jsme navrhovali efektivní využívání zdrojů, to je jedna z věcí, na kterou jsme se snažili už upozornit. Již nyní existuje velká schoda na tom, že máme jasný nedostatek energie a musíme udělat vše, co je v našich silách, proto, abychom lépe využívali energie. Už dnes. Už dnes panuje jasná schoda v rámci podnikatelského sektoru, že u některých surovin je veliký, veliký nedostatek. A pokud toto nebude vzato v potaz, tak eh, budou potrestáni těmi výsledky na trhu. Ale v současné době stále ještě nejsou braty, brány v potaz problémy u některých zdrojů, kterých máme zatím hodně jenomže ono je to teda trošku umělá situace, třeba ryby. Kdyby fungoval trh, tak bychom neměli 80, neměli bychom tu situaci, že 88% rybích populací v Evropě je vystaveno nadměrnému rybolovu. To by určitě tak nebylo. Čili zájem je takový, aby byla mm, možnost, že rybolov bude součástí naší ekonomiky i do budoucna navždy. Voda. Celá řada z vás to již zmínila, již to víte, že voda je zdroj. A přesto ještě nemáme skutečné stanovování ceny vody. Když jsem studoval ekonomiku, tak nám říkali, že voda je takzvaná uh, komodita, která je zdarma, že nemá žádnou cenu. Já už nejsem příliš mladý, ale ještě ani ne příliš starý a vezměte si, toto je nějakých 30-40 let zpátky a teď tady máme takovouhle velikou změnu. Já se tady snažím říci, že musíme eh, myslet také na biodiverzitu nebo na půdu. Půda, to bude do budoucna úplně zásadní faktor. V současné době je tolik konkurenčních tlaků na půdu, my jako občané chceme expandovat eh, infrastrukturu, to potřebuje prostor nebo zemědělství pro produkci potravin, pro produkci energie a tak dále a tak dále. Na druhé straně ale vidíme, mm, jak se našim dětem rozsvítí oči, když je vezmete někam do přírody. Oni jsou fascinovány přírodou možná jak se z nás stanou dospělí, tak tady toto nadšení, to světlo zmizí. Ale my, my musíme mít na paměti přírodu a přírodní bohatství, které musíme do budoucna bránit a chránit. Pan Kelly se ptal na cíle. Já si myslím, že cíle by měly být vždy vnímány v tomto kontextu. Pro mě oblasti změny klimatu je jenom jedna otázka, na kterou máme hledat odpověď. A to sice dochází skutečně ke změně klimatu. Pokud odpověď je ano, není žádná alternativa. Je faktem, že e, za této situace, za té stávající situace na globální trhu, nebo prostě globální situace je taková, že je velmi obtížné získat politickou podporu a pochopení, protože prostě tak, tak toto je. Ale já osobně jsem velmi silně přesvědčen o tom, že tohle prostě je jeden z trendů, na který se musíme připravit. A že dříve nebo později už nebude žádná jiná možnost. Otázka teď zní, proč my bychom měli být ti první, proč ne ti ostatní. Já si myslím, že když už tady není žádná jiná alternativa, a to samé je v případě efektivního využívání zdrojů, tak ti, kdo budou připraveni, na tom dlouhodobě získají. Budou dlouho, že se z nich v dlouhodobém výhledu stanou ti um, vítězové. Na druhé straně nesmíme ale podceňovat to, že ostatní tuto příležitost nevidí, nevnímají. Když se podíváte na pětiletý plán v Číně, možná bude více ekologický než většina plánů v Evropě. Ale oni před námi mají malou výhodu. Zvíš, ve svém úvodním příspěvku jsem zmínil to, že jsme uzavřeni v našich finančních systémech, produkční kapacitě. Ty věci, které byly učiněny v minulosti, zatím ještě nepřinesly výsledky a také nepřináší konkurenční výhodu na celosvětové úrovni. Takže prostě jsme tím zablokováni. Abych to řekl úplně jednoduše, my už jsme rozvinutá společnost. Stejný problém mají američané, Japonci. Oproti tomu rozvíjející se společnosti jako Čína a jiné, tak oni prostě rostou, rozvíjejí se z jiného bodu, než ve kterém jsme teď my. Oni prostě zatím budují své kapacity. Takže například u solárních panelů oni už jsou velikými producenty. Ale Evropa je i nadále je velice silná v eh, environmentální oblasti výroby. A já jsem přesvědčen, že když se vydáme tím směrem efektivního využívání zdrojů, takže to bude něco, co zajistí že náš průmysl bude silnější a více konkurenceschopný. V současné době v Evropské unii země, která už eh, na tom je poměrně dobře, v této oblasti je Německo. Když se vezmete, že už mají stanoveny cíle pro domácí spotřebu materiálu. Mají prostě už cíle v této oblasti, a já jsem přesvědčen, že veliká část jejich úspěchu právě souvisí s silnými strukturálními změnami, které berou v potaz dlouhodobou konkurenceschopnost hospodářské struktury. A to je přesně to, po čem já volám, co mám na mysli, když hovořím o efektivním využití zdrojů jsem tedy přesvědčen o tom, že tady nejde jenom o ochranu životního prostředí, ale i o konkurenceschopnost. To je propojeno. Konečně otázka týkající se uhelných dolů a uhlí. Vy sama jste velmi dobře vysvětlila problematiku energetického mixu a o co nám jde jako politikům. Samozřejmě v energetickém mixu všechny státy mají svou svobodu. Ano, přesně tak. Ale nejenom svobodu v energetickém mixu, ale nemají zase takovou svobodu v oblasti obnovitelných zdrojů, protože společně jsme se všichni zavázali, že dosáhneme 20% nebo 15 či 25% v některých zemích, podle toho, jaký je výchozí bod. Čili to je společná orientace, společný přístup obnovitelné zdroje. Já i Pě Balks jsme tehdy měli na starosti um, energetiku a plán SET, což podle mě je nástroj, který by měl jasně k tomu pomoci a k urychlení. Byly tam možná nějakých šest iniciativ, následně byla přidána ještě sedmá iniciativa, jedna z nich bylo CCS, zachycování a skladování uhlíku jakým způsobem se bude využívat uhlí, tak aby to bylo ekologičtější. Jsme si vědomi toho, že nějaké, nějaká zázračná změna, přechod z jednoho typu energie na jiný, to není jen tak. Jde tedy také o to, jak zajistit, že využívání uhlí bude ekologičtější. Další věc jsou ty přenosové rozvodné soustavy, které jste také zmínila. Ano, to je rovněž důležité. abych to schrnul, protože teď už víceméně jde skutečně o rekapitulaci toho, co tady zaznělo. Já si myslím, že mm, to, o co bychom se měli opravdu snažit, já se o tom snažím, je integrace jednotlivých politik. Musíme si uvědomit, že ta mentalita jednotlivých koncepcí není v pořádku. Kdybychom některé z těch našich obav již na začátku promítli do těch politických koncepcí, tak bychom ve finále eh, nemuseli mít takovou striktní legislativu pro lepší kvalitu vzduchu. Protože je samozřejmě zřejmé, že eh, lepší kvalita vzduchu má dopad na zdraví všech těch, kdo ve městech žijí. Když se vrátíme domů a sundáme si sako, tak najednou je nám to všechno jasné, jaké jsou naše priority. Já se tady tedy snažím na, nabídnout pomocnou ruku tam, kde vím, že existuje společný zájem mezi mým výborem, vaším výborem, a tak, abychom zajistili přínosy pro celou Evropu. Musíme pracovat na udržitelné i konkurenceschopné budoucnosti. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři, za své kolegy, za eh, mnoho informací, eh, za odpo- vaše odpovědi velmi fundované. Eh, já myslím, že setkání s váma na toto téma určitě není tady v našem výboru poslední, protože ten, ten vývoj číselné řady, tak jak jste zde ukazoval, eh, bude nás všechny nutit se zamyslet, jak eh, co nejlépe využívat zdrojů a je to určitě velké téma, které pro Evropu je na nejbližší dobu velmi zásadní. Ještě jednou děkuji a, a, a věřím, že se zase tady nad tímto tématem brzy setkáme. Thank you very much. This very, very Thank you. Thank you. Thank you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 Vážené kolegyně, kolegové, budeme tedy pokračovat v dalším bodu, a to je bod Evropa účinněji využívající zdroje. Eh, dal bych eh, slovo zpravodaji panu Johanssonovi hned v úvodu, eh, tak jak se týká této zprávy. Prosím, your, your microphone is. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jak eh, už jsem říkal, vítám návrh ze strany komise a ve své zprávě jsem zdůraznil především čtyři body. Evropa musí rozdělit ekonomický růst a na druhé straně spotřebu zdrojů. To je zcela zásadní, abychom zlepšili průmyslovou konkurenceschopnost Evropy a musíme také snížit svoji závislost na dodávkách zdrojů. A druhý bod – je také důležitý. Členské státy se musí zavázat, aby své návrhy skutečně naplňovaly a prováděly. V úzké spolupráci s členskými státy je důležité, aby komise přišla s konkrétními cíly, abychom mohli také měřit pokrok, kterého bude dosaženo v členských státech. Za třetí vítám také myšlenku komise, že přesunuje zdanění z práce na spotřebu zdrojů a také Vítám, že chce, aby členské státy nevyplácely podpory, které budou ve životnímu prostředí. A v neposlední řadě jsem ze Švédska, to byla také moje otázka na pana komisaře. V severských zemích máme potenciál. A jak můžeme přispět k potřebám surovin Evropy? a jak tedy lépe rozvíjet kovy v Evropě. To je v podstatě i má bývalá činnost a je to moje první zpráva, kterou připravuji pro tento výbor. Doufám, že se mnou budete spolupracovat tak, jak se spolupracovali s paní Ek a doufám, že bude také dobře spolupracovat se stínovými zpravodaji z ostatních politických skupin a je důležité, aby v tomto ohledu parlament hovořil jedním hlasem v této důležité oblasti a já se velice těším, že budeme na této problematice spolupracovat. Děkuji. Děkuji panu zpravodaji. Já myslím, že tak, jak je zvykem v tomto výboru, že spolupráce stínových eh, zpravodajů bude, bude velmi dobrá. To, myslím, tady patří k dobrému zvyku a Eh, věřím, že i pro pana kolegu to bude příjemná práce tady pro nás. Eh, jako stínový zpravodaj se přihlásil pan Gerek. Děkuji, panie przewodniczący. Mm, e, no cóż, ja e, muszę powiedzieć... Děkuji, pane předsedo principu je to vlastně pokračování debaty s panem komisařem. Hovořili jsme o surovinách, o mechanismech, které je možné najít ve smyslu zlepšení situace. Když diskutujeme o této otázce, tak nesmíme také zapomenout, co vedlo k této situaci. A tady máme tři hlavní příčiny této situace. Za prvé je to nárůst populace na planetě. O tom není pochyb. Země se však nezvětší a zdroje na hlavu se tedy budou snižovat. Dále zde je také mechanismus, který vedl k tomu, že určité země, jako například Čína, se snaží dosáhnout vyšší přidané hodnoty. Není tedy udivující, že právě vzácné zeminy chtějí zpracovávat doma a vytvářet tak výrobky eh, s vyšší přidanou hodnotou a že je tedy nechtějí prodávat do jiných zemí světa. I Rusko se bude ještě více modernizovat a půjde tedy podobnou cestou, tedy bude chtít zpracovávat suroviny u sebe doma, takže i takovýto vývoj musíme zohledňovat. Musíme tedy vědět, s čím počítat. Dále je zde ještě třetí aspekt. Brzy se ukáže, že ocel, cement a jiná hromadná jiné hromadné eh, materiály se budou kupovat eh, v Indii, v Turecku či jinde, protože prostě mm, je nemůžeme získat někde jinde. A samozřejmě, že se také hovoří velmi o náhradách těchto vzácných zdrojů. Zde však musíme udělat určitou diferenciaci, protože náhrady jsou nejrůznějšího typu. Tato substituce také souvisí se způsobem spotřeby, protože velmi často jsme konfrontováni s výrobky, které jsou silně měněny, které také prožívají veliké změny. Dále u určitých materiálů také máme velké zásoby, ale přitom neustále navyšujeme entropii na planetě proto, abychom využili určité materiály, investujeme do nich více energie, než kolik pak z nich získáme. Já zde mám zase na mysli vzácné zeminy. Takže využití lokálních zdrojů, to je důležité téma. A správně již bylo řečeno, že Německo a německá ekonomika vsadila na lokální zdroje také díky těmto opatřením dnes Německo není tak hluboko v krizi jako jiné země. Co se však týká využití vlastních zdrojů, musíme vidět i to, že mnohé nadnárodní koncerny těžily v mnohých zemích neomezeně. Jedna věc je přitom jasná. Lepší využití zdrojů v Evropě nebude možné, pokud nezapojíme také lokální obyvatelstvo, aby se mohlo podílet. Je nutné říct si tedy lidem, že když se využijí tyto zdroje, tak vzniknou pracovní příležitosti a zlepší se také region. Hübner. Děkuji bardzo. Já chtěl... Paní Hübner, děkuji vám. Já hovořím eh, jménem pana Marcinkěviče, který chtěl udělat určitý návrh eh, ohledně zprávy, o které dnes eh, diskutujeme. A jeho stanovisko je následující. Vítá sdělení komise o Evropě lépe využívající zdroje. Děkuji zpravodaji za toto stanovisko a říká, že je důležité, aby Evropský parlament se aktivně účastnil těchto úvah. Musíme však zohlednit jednu věc. Potřebovali bychom lepší výrobní model, lepší využití zdrojů a také odpadů. Dále musíme přemýšlet také o tom, jak výroba a zdroje budou využity lépe z hlediska ekologického a také z hlediska lepšího zdraví obyvatel. Evropa ještě má zdroje. Dříve bylo obtížné je těžit, dnes je to technologicky eh, lépe možné. Dále také musíme zdůraznit recyklaci. Ne všechny zdroje zde totiž máme. Kromě toho je nutné také vyhledávat nové zdroje v Evropě, jelikož spotřeba stále roste. A není přitom možné říci, že je nutné více recyklovat a méně vyhledávat nové zdroje. Potřebujeme však více podpory ze strany veřejnosti a pro veřejnost. Komise předložila určitý návrh na změnu výrobních eh, systémů, na lepší využití materiálu po celou životnost, ale potřebovala bychom také podporu obyvatel pro tyto nové modely. Co se týče odpadu, nejde jenom o to snížit jejich objem, ale je nutné je lépe spravovat. Ohledně břidlicového plynu je možné lecos, ale tradiční energetické zdroje jako uhlí nesmíme také opominout, protože uhlí je možné využívat čistším způsobem. Znamená to tedy, že nesmíme se orientovat pouze na jeden zdroj. To by mohlo také vést k recesi a k nedostatečnému rozvoji určitých technologií. Takže scénáře musí být nejrůznější, ať již jsou optimistické nebo pesimistické. Veškeré hospodářské faktory musí být zohledněny při těchto analýzách a všechny zdroje uhlí, jaderná energetika, obnovitelné energie musí být srovnávány tak, aby teprve pak byly vypracovány náročné plány. Doufám, že budeme moci stanovit eh, opatření ohledně produktového managementu. Paní kolegyni. Eh, já bych požádal, protože to bylo mm, poslední přihlášený do diskuze, jak bych požádal ještě o eh, zprávu zástupce komise. Yeah. Okay, thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. A děkuji panu zpravodaji za předložený návrh. Komise si před chvílí. Vlastně všechno to tady za nás řekl pan komisař, takže já k tomu mám jenom velmi málo, co bych doplnila. Chtěla bych ještě jednou zdůraznit důležitou vazbu mezi účinným využíváním zdrojů a konkurenceschopností, jak ostatně se to zmiňuje i v návrhu pana zpravodaje. Dále bych chtěla říci, že velice spoléháme na mm, závazky členských států při provádění návrhů ve spolupráci s komisí, tedy návrhů, které jsou v cestovní mapě pro Evropu efektivně využívající zdroje. Jeden z cílů této cestovní mapy je propojit cíle a vize mezi komisí EU na úrovni EU i vnitrostátní úrovni. Také velmi spoleháme na podporu Evropského parlamentu, že tak učiní. Dále bych chtěla říci, že vítáme důraz kladený na to, že by se zdanění přesunulo z práce na spotřebu zdrojů, to je něco, co je velice důležité pro to, aby byly správně nastaveny ceny. Tato situace také napomůže konsolidaci rozpočtů, jak mm, to zmiňoval pan komisař, tak v tom se klade důraz i v rámci dnes přidané, přijaté strategie a také na to, že budou postupně eh, se nebudou již poskytovat subvence poškozující životní prostředí. Také bereme na vědomí různé návrhy, které tady zazněly od eh, ostatních europoslanců. Hlavní zásada, kterou se snaží, eh, snaží razit. Cestovní mapa je prostě taková cyklická ekonomika, to znamená opětovné, opětovné využívání, recyklace, recyklace. Tohle všechno jsou ty důležité zásady, důležité principy, tak abychom zajistili snížení dopadů na životní prostředí. Také jsme si poznamenali různé názory na snížení dopadů eh, využívání zdrojů na životní prostředí, těch zdrojů, které stále ještě musíme využívat, to je jeden z cílů cestovní mapy. Takže ještě jednou všem děkuji za zajímavou rozpavu a těšíme se na konečné stanovisko. Eh, chtěl bych se zeptat pana zpravodaje, pana Johansona, jestli chce ještě doplnit. Yes, yes, please. Of course. Eh, ano, pane předsedo, já jsem jenom chtěl poděkovat kolegům, poděkovat komisi za jejich komentář. Těším se na další spolupráci. Eh, jak jsem již řekl, eh, já mám podobné zkušenosti. Byl jsem předseda skupiny ALDE v výboru pro regiony. Jsem tedy zvyklý na dobrou spolupráci mezi různými frakcemi a kolegy a těším se na další práci. Doufám, že se nám podaří z toho vypracovat co nejkvalitnější návrh. Děkuji. Děkuji. Já bych ještě doplnil, že termín pro předložení pozměňovacích návrhů je 1. prosinec 12. do 12. hodiny. Yeah. Eh, uh, to byl poslední bod. Máme ještě bod různé, pokud máme něco do různého. Není, takže jenom upozorňuji, že příští schůze je 29. listopadu od 15 hodin zde v Bruselu. Thank you very much and good night.